Konference předsedů na své schůzi dnes dopoledne podle přílozy 16 jednacího řádu provedla slyšení dezignovaného britského člena komise a e, stanovila, že je tedy uzavřeno. Konference předsedů se rozhodla, že předloží tuto kandidaturu plénu pro odsouhlasení a proto podle článku 152.2 jednacího řádu navrhuji, abychom zařadili hlasování o dezignovaném členu komise na dnešek pro dnešní hlasování. Má někdo něco proti tomuto návrhu? Není tomu tak. A proto se bude nyní bezprostředně hlasovat. Toto? Yeah, yeah